Turecko je další kandidátskou zemí do Evropské unie, s kterou již jednáme o přistoupení. Nicméně takováto přístupová jednání musí být doprovázena vzájemnou důvěrou a otevřeností. Protože my Turecko bereme velmi vážně, musíme vážně brát i náš úkol jim pojmenovávat, kde dochází k pokrokům a kde je ještě potřeba další věci zlepšovat. A problémy se svobodou médií nejsou bohužel v Turecku nic nového. S velkým jaksi s velkým eh, politováním bereme na vědomí útoky ze strany vlády na média, ke kterým dochází v minulé době, nejnověji zrovna včera. Je to znak toho, že dass die Entwicklung že vývoj v oblasti boje proti tzv. opozičním médiím je něco, co musíme i nadále sledovat. Toto platí pro všechny demokratické státy. Kritiku je potřeba vnímat objektivně. Není možné kritiky zavírat a nebo jinak omezovat. Ať už to jsou žurnalisté nebo kdokoliv jiný. A proto já na tomto místě a vaším jménem bych rád eh, zde řekl, že velmi úzkostlivě sledujeme další vývoj situace v Turecku.